Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, zasedání je zahájeno. Prohlašuji jednání, které jsme přerušili ve čtvrtek 12. března 2000 eh, za zahájené. Dovolte, abych nejprve po své levici přivítal generálního tajemníka Evropského parlamentu Klause Fellera a popřál mu všechno